směrnice lépe odrážela stávající praxi u veřejných zakázek, aby se podařilo dosáhnout také toho správného dopadu na trh. Směrnice také vyšle dlouhodobé signály trhu a umožní veřejným orgánům, dál výrobcům a také investorům, aby mohli lépe plánovat tu tranzici směřující k nulové emisní mobilitě. Proto je tento text významným krokem vpřed směrem k dekarbonizaci, k čisté mobilitě a naší vize eh, nulových emisí do roku 2050. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, a teď jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch má slovo paní Deli. Ale já je zde nevidím v sále taky možná dáme slovo až později a přijdeme k dalšímu řečníkovi. No, teď jménem jednotlivých politických skupin začneme EPP a za ně má slovo pan Markus Píper na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ochrana životního prostředí, snižování škodlivých látek, to se nejlépe dělá na evropské úrovni, stejně tak závazné předpisy co se týče eh, snižování CO2, co se týče eh, energetické účinnosti a dalších věcí, konkrétní legislativa eh, musí fungovat přeshraničně i u ekodesignu, označování a tak dále. Pokud je zajištěna bezpečnost dodávek, tak jsme pro tyto evropské předpisy, ale nesmíme zacházet do příliš velkých detailů a už vůbec ne na úrovni měst a obcí. Těmito předpisy jsme eh, eh, těmto eh, obcím před Velikonocemi velmi zkomplikovali život, protože ty předpisy jsou příliš, zacházejí příliš daleko, jsou vzdálené realitě ve členských státech. Ty kvóty pro elektrobusy prodraží nákupy veřejném sektoru. A jak to potom Eh, měli bychom to přenechat eh, těmto orgánům a občanům v těchto obcích, aby si o tom sami rozhodli, nerozhodovat o tom tady z Bruselu, protože ti se budou zase eh, rozčilovat, že Evropská unie příliš zase do podrobností a nevytváří pouze rámec a velká část EPP nebude tedy moci vyslovit souhlas s touto směrnicí. Děkuji. A teď za socialisty a demokraty má slovo pan Denc na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl vyjádřit svou vděčnost panu Gřibovi a panu komisaři, na no, paní komisařce, a dokonce i e, radě, která tady není zastoupena za vynikající práci. Myslím, že pan Gřib je velmi spravedlivý e, zpravodaj. Vy jste vedl ta jednání mezi různými politickými skupinami velmi nestraně a já vám za to chci ještě jednou eh, výslovně poděkovat. Když se podíváme nad podrobnosti, tak si uvědomíme, proč jsme sem vlastně byli zvoleni. Jde o to, jak zvýšit ambice při vládání klimatických eh, změn eh, nebo při čištění těch vozidel, která jezdí po našich silnicích, protože to je jeden z velkých přispěvatelů, nejenom co se emisí CO2 píše, ale také Eh, to přispívá ke zhoršování kvality našeho ovzduší v našich eh, měst, což má zase dopad na zdraví našich občanů. Tento sektor představuje 40 DP a 75 eh, registrovaných vozidel, proto je to velmi vznešený a velký cíl, za kterým se tady spojujeme a my tímto způsobem chceme podpořit vývoj těch čistých vozidel a pomoci všem dosáhnout těchto cílů. Do roku 2035 65 autobusů bude muset mít čistý pohon. Samozřejmě, že teď bude na komise a členských státech, aby zajistili, že místní veřejné orgány na to budou mít prostředky. Ale abych zareagoval na to, co říkal můj kolega z EPP, tak my tyto ambice potřebujeme. Nemůžeme sedět s rukama za zády a doufat, že ty věci se nějak vyvinou sami od sebe a že nakonec k tomu nějak dospějeme. Ta rozhodnutí musíme přijmout už teď. Vidíme, že k protestům dochází nejenom někde, ale všude protestují mladí lidé, aktivisté a my eh, musíme začít jednat právě teď. A já jsem velmi rád, že jsme se k tomu odhodlali, A na druhou stranu také musím říct, že to je parlament a města, která chtějí více ambicí a vlády členských států chtějí těch eh, ambicí chtějí ustoupit. To je moje zkušenost v posledních pěti letech. Já doufám, že se sem vrátím. Eh, Vzhledem tomu, že jsem Brit, tak člověk někdy neví, ale Chci poděkovat všem, kteří tady se mnou spolupracovali. Pokud je to moje poslední vystoupení, tak vám chci poděkovat. Všichni jste tady ze správných důvodů a já jsem velmi rád, že jsem se od vás mohl hodně naučit. Thank you very much. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí a teď jménem EKR má slovo pan Demesmaker na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, eh, my jsme projednávali první režim snižování emisí pro těžká vozidla a nyní se věnujeme textu týkající se neznečišťujícím vozidlům a energeticky efektivním. Myslím si, že výsledek poukazuje na významný signál. Vzhledem k tomu, že poslední hlasování proběhne zítra, tak máme poslední příležitost toho, jak si načrtnout opravdu jasně nadefinovaná pravidla, abychom zabraňovali znečišťování ovzduší. A je to také velice důležité pro ten kvalitní přechod směrem k nízkouhlíkové mobilitě. Má vláda podporuje politiku udržitelného financování, boj proti klimatickým změnám a kvalitu ovzduší naše měst, aby naše města, naše obce byly čisté. A má strana NVA souhlasí s tímto textem. Měli bychom se snažit o neutralitu nejen u vozidel, prostřednictvím elektrických vozidel a baterií, ale aby to byla taká také hybridní vozidla, vozidla na plyn nebo kombinované pohony. Je důležité tady jít směrem k nízkouhlíkové společnosti. Děkuji a nyní za ALDE Paní Bilbao Barandika na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pěkné odpoledne. Já bych na úvod chtěla pogratulovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vykonanou práci, protože tento návrh by k tomu sdílenému cíli snižování emisí z dopravy o 20% do roku 2005 dodat další dvě základní cti, a tedy realitu a jasnost. Obě jsou nezbytné proto, aby se zrelativizoval ten diskurs ohledně dýzlu protože nám zabraňuje snižovat emise, zatímco existují vozidla, která mají opravdu nulové emise a navíc to je na úkor obrovských sociálních nákladů. A ta krize prodeje v dnešní době poškozuje automobilový průmysl a vede to k snižování zaměstnanosti. A už tu máme možnost obnovy vozi, vozového parku a měli bychom tedy směřovat uspořádaným způsobem směrem k nulově emisním vozidlům. Potřebujeme tedy předvídatelnost a realismus. Jiné země, ve kterých prodávají naši výrobci automobilů, již postupují cestou stanování jasných cílů. Takže měli bychom umožňovat podnikatelům jasně plánovat, aby měli jistoty pro své investice a aby je pak mohli upisovat. A kromě tedy tohoto boje eh, mm, proti té krizi v prodeji bychom měli tedy urychlit ten přechod směrem k vozidlům s nulovými emisemi. A pak také bychom měli umožnit eh, způsobům v dopravě, aby mohli podpořit tu cestu energetické účinnosti a aby podpořili mobilitu v Evropě. No a pak ještě, co se týče přístupnosti k využívání vozidel, v některých zemích totiž se průměrná životnost vozidel, jako třeba u nás ve Španělsku, přesunula z 8 let v roce 2007 na 12,4 let v roce 2007 a dokonce u dodávek je to až 13 let. Takže zablokovat renovaci vozového parku, chtít tuto změnu z ničeho nic ze dne na den, to to je špatné, je to špatná zpráva jak pro životní prostředí, tak pro silniční bezpečnost. Děkuji. Děkuji a teď za GOEGL. Má slovo paní Konečná na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní komisařko jak jistě víte nebyla jsem z výsledkem meziinstitucionálního jednání o revizi vůbec nadšená

parlament svoji pozici prodal příliš lacino a dokument je jen stínem toho čím mohl být. proto ho stejně jako nařízení na limity co two neplánujeme podpořit. Děkuji vám. A teď eh, má slovo další eh, A já eh, bych chtěl také poděkovat vzhledem k tomu, že jsem tady dnes naposledy jako předseda tak eh, a vzhledem tomu, že tady je tak málo přítomný, tak vám poděkuji za tu příležitost, kterou jste mi dali eh, před rokem a půl, kdy jste mi umožnili stát se místo předsedou Evropského parlamentu. Já jsem se pokusil dostat eh, tomuto závazku, snažil jsem do toho, se do toho vložit veškerou svou energii a veškerý svůj, svůj um, tak jak jsem sliboval, když jsem ohlásil svou kandidaturu. Takže ještě jednou vám eh, děkuji za to, že jsem mohl být tady mezi vámi. Chci popřát všem těm, kteří budou kandidovat v příštích evropských volbách a doufám, že budeme moci pracovat eh, v budoucnosti i nadále v zájmu našich občanů. E a teď za skupinu zelených eh, má slovo pan Marcelesi na minutu a půl. Gracias, presidente Děkuji, pane předsedo. Jak nám Greta Thunberg říkala včera tady v Evropském parlamentu, tento dům, tato sněmovna je v plamenech. Je to opravdu uh, environmentální krize. Je třeba přistoupit k činům a doprava to je největší znečišťovatel. No a dnes jsme se dohodli vylepšit toto odvětví a všechny členské státy se snaží nahrazovat své veřejné vozové parky, ať jsou to kamiony eh, nebo autobusy obměňovat na čisté energie. Ale Greta nám včera také připomněla, že v takové nouzové situaci se nemůžeme snažit dělat nejlépe, musíme se snažit dělat maximum Eh, vyžaduje se opravdová revoluce v oblasti dopravy a mobility, to znamená revoluci ve prospěch zdraví a klimatu. A eh, pokud budeme následovat příklad některých oblastí, jako je Valencie nebo Madrid, tam se snaží opravdu o udržitelný přechod k mobilitě bez fosilních paliv. Například Madrid bude mít park, vozový park autobusů na 100% ekologických již v příští roce a tím se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší prostřednictvím plánu pro centrální Madrid. A toto je cesta, kterou by měla následovat celá Evropa. Možné to je. Děkuji. Děkuji. A za SAD pan Velken na minutu. paní předsedkyně, děkuji vám. Veřejná doprava v Evropě musí zlepšit se z pohledu čistoty. Tam se jezdí dlouhé trasy a proto jakékoliv zácpy znamenají významné zhoršení vzduchu. Já tedy jsem rád, že se zde něco řeší, protože eh, veřejné zakázky to je 75 nákupu všech autobusů. V roce 2018 eh, už eh, jsme měli 9 autobusů v veřejné dopravě elektrických. V Německu máme ehm, dobré příklady. Například mé domovské město Osnabrück máme elektrické autobusy už zavedeny. Vydali jsme se správným směrem a záleží i na tom, že se zde uznávají a započítávají i autobusy na bioplyn ty, které možná jsou dálkově. Proto je to vhodné řešení jak pro menší města, tak i pro celé eh, oblasti. Děkuji a jako další eh, Šaldemoze za socialisty a demokraty. Já když tedy uvažuji o tom, jak se poprat s problémy změny klimatu, tak vidím, že potřebujeme celou škálu řešení. Greta Thunberg to včera rovněž zde líčila. Máme ve městech obrovský problém se znečištěným vzduchem. Naše řešení povinného nákupu čistých vozidel je jedním z mnoha kroků. Mohli bychom říci, nezašli jsme příliš daleko, ale už nyní máme závazné cíle a to je něco, co je lepší než nic. A právě u nákupu z veřejných zakázek je to nesmírně významné. Ono to samo o sobě nevyřeší ani znečištění vzduchu, ani klimatické změny, ale je to určité přispění a určitý krok správným směrem. Já doufám, doufám, že ti, kteří přijdou po nás, budou ještě ctí žádostivější, nezávislé na všem, alespoň jsme už učinili určitý pokrok. Předsedkyně, děkuji a paní Bolce za komisi nyní. Okay. Madam President. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chci vám poděkovat za tuto rozpravu a velice mne těší, když zaznamenávám silnou podporu ze strany Evropského parlamentu tomuto návrhu. A chtěla bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za opravdu velice konstruktivní vyjednávání. To nám umožnilo dokončit ten proces včas pro tento parlament, aby před ukončením mandátum text schválil. Společně s dalšími prvky z balíčku mobility 1, 2 a 3 tento revidovaný text bude hrát důležitou roli a pomůže nám dosáhnout podstatného snižování emisí z dopravy, které jsou vyžadovány, abychom splnili naše závazky z pařížské dohody a ještě více. A schválením tímto parlamentem zajistíme včasné přispění k splnění cílu již v tom období 2020 až 2025. Ale ještě před závěrem mi dovolte několik připomínek k tomu, co tu zaznělo z vaší strany. V první řady, co se týče míry ambicí. Ano, tento balíček, tento návrh je ambiciozní a to právě potřebujeme. A zároveň je také velice realistický a je v souladu s výhledy trhu a myslím si, že je důležité připomenout, že hlavní eh, síť měst, eh, policie, vládní orgány, Rada evropských obcí nedávno napsali Evropskému parlamentu a rumunskému předsednictví a vyjádřili naprostou podporu návrhu komise. Takže ano, místní úroveň je ochotná se zapojit a nákupní cena těch vozidel s nulovými emisemi, baterie nebo na elektrický pohon, ano, ta je vysoká, to je pravda. Nicméně celá, celé ty náklady na životnost těchto vozidel se vykompenzuje v průběhu a bude ještě ničí v průběhu plnění těchto cílů a také s narůstající poptávkou. To povede k snižování cen. A finanční podpory té je zapotřebí, to ano. A my jsme ochotníž využívat stávající nástroje, jako je EFSI, ESIF, CEF a stejně tak i podobné budoucí nástroje, aby usnadnili tento přechod k nízkoemisní a nulově emisní mobilitě, jako například ten nástroj pro elektrické autobusy. Ty používá celá řada měst z této evropské sítě. Takže mít jasné cíle i pro veřejné zakázky to vše velice usnadní. A ještě jednu stručnou poznámku Ohledně tedy průmyslu loni v červnu skupina vůdčích zástupců automobilového průmyslu EBF, Škoda Solaris, Ursus a další zaslali otevřený dopis radě, kde žádali o vyšší ambiciozní návrhy ze strany komise a vyjádřili se, že jsou ochotně splnit. Takže tu máme i povzbuzení z obou stran, ze strany poptávky i dodávky. No a v neposlední řadě mi dovolte potvrdit to, co eh, jste tu také vyjádřili, že mnoha města jsou již v této cestě mnohem dál a mnohé se zavázaly používat pouze nulové emisní busy, autobusy do příštích desíti let. A tato směrnice má povzbudit další města, aby následovala tento příklad ale samozřejmě menší nebo středně velká města ještě nemají eh, tuto expertizu nebo prostředky, ale my jsme připraveni je zapojit, eh, propojit se, společně vyjednávat lepší ceny s průmyslovým odvětvím. Takže se velice těším na přijetí tohoto tohoto textu pana Gřiba zítra v plénu. Myslím si, že to opět dokládá, že pokud eh, to splníme své síly, tak můžeme přijít s textem, který bude velice prospěšný pro evropské občany. Já s vámi naprosto souhlasím, paní komisařko, děkuji za vaše pozitivní slova. A teď budeme pokračovat. A na závěr se vyslechneme pana zpravodaje Gřeba na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že elektrický pohon je jedním z těch účinnějších pohonů. Když je porovnáme, eh, prvotní energie je využívána mnohem vyšší měrou. No a za druhé je nám známo, že podpora eh, vývoje v tomto odvětví těch čistých nízkoemisních vozidel znamená i určitý impuls pro výrobce a zároveň se jedná o pomoc těm městům a těch máme v Evropě mnoho, které mají problémy s kvalitou ovzduší, s tím, že vzduch není dost čistý a mají problém, jak ty emise snížit. No a právě veřejná doprava jim to může výrazně usnadnit a proto máme občany na naší straně. Já vám dám jeden příklad z mnohých. Mám například známého profesora, který rád běhá, to je jedno větší polské město a on už celá dlouhá léta běhá a nyní říká, já vlastně jsem si uvědomil, že to bylo špatné, protože jsem onemocněl na plícní chorobu. A to je názorný příklad, kolik občanů našich evropských měst je nemocných a právě jejich eh, průdušky a plíce trpí. A my my se tím musíme nechat inspirovat k vážnému zamýšlení. Máme stále více měst, kde samozprávy či eh, primátoři, starostové už by měli omezovat dopravu a například do centra, to už se i odehrává a tam se budou připouštět pouze elektrická vozidla. Já si uvědomuji, že pan Píper hovoří o tom, že se neustále uvalují povinnosti tou směrnicí hlavně na samozprávy. A jsou to tedy zejména tato omezení, ale díky kontaktům, které jsem měl jsem zjistil v průběhu konzultací, že oni jsou ochotni akceptovat širší definici bezemisních a nízkoemisních vozidel, včetně vodíkových, metanových a dalších vozidel. Umožňuje to i retrofitování vozidel, která už jsou na trhu. Takže to jsou velice důležité prvky které rozvíjíme při konzultaci se sociálními partnery, včetně výrobců. Ale zejména jde o místní samozprávy. Chtějí vědět, co mohou očekávat od této legislativy, aby to bylo přijatelné. Uvědomme si, že je to kompromis. Kompromis mezi institucemi, parlamentem, radou a Evropskou komisí. Takže má, Mé díky směřují všem, jsou do toho zapojeni. Asi byste chtěli také vědět, že evropské fondy po roku 2020 půjdou na podporu této směrnice, což je také pobídka těm, kdo jsou a budou zapojeni do implementace této směrnice. Takže díky vám všem, nejenom kdo jste se podělili na této směrnici, ale obecně ne vždy jsme ve všem souhlasili. Ale vždy jsme měli za to, že děláme něco dobrého pro naše občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tímto končíme rozpravu a hlasování proběhne zítra. Vážení kolegové, já bych tímto chtěla poděkovat Violetě Bulč za její práci, přeji příjemný zbytek večera a srdečně vítám paní komisařku Věru Jourovou. A nyní nás čeká další zpráva. Spravodaj Tadeuš Svěvka a je to využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Spravodaj pan Zvěvka, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, děkuji za tuto příležitost, že jste mi dali slovo. Paní komisařko, kolegové a kolegyně. Samozřejmě končí náš mandát, ale pořád ještě tady máme spoustu věcí, kterých se chceme zhostit. Evropský trh, evropské podniky na to čekají. A já bych hned na začátek rád poděkoval paní komisařce Jourové, jejímu celému týmu chci také poděkovat, protože odvedli opravdu skvělou práci ve velmi důležitých oblastech a díky tomu se také ten pracovní čas, který jsme na to potřebovali, hodně zkrátil. A díky tomu se nám také podařilo opravdu v klidu provést všechny ty trialogy, které byly nutné. Děkuji tedy všem také kolegům a kolegyním, kteří byli stínovými zpravodaji a intenzivně se na této práci podíleli. A o co jde? Jde o obchodní právo, což je samozřejmě velmi důležité. Právo obchodních společností je velmi důležité pro celý evropský trh. A jde tady tedy o zcela zásadní téma naší společnosti. Jde o digitalizaci, která samozřejmě mm, zrcadlí spoustu důležitých aspektů, to znamená využívání internetu ze strany společnosti. Ano, Možná, že to někomu připadá zvláštní, že vlastně až ke konci, ke konci mandátu tady vlastně v této souvislosti hovoříme o digitalizaci, protože o informační společnosti hovoříme už velmi dlouho. Ale teď v tuto chvíli se dostáváme k tomu, na co celou dobu evropské firmy a společnosti čekaly. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě opravdu důležitá. Cíl, cíl který jsme si stanovili, byl zlepšení a zjednodušení života společností, firm a podniků v této skromné oblasti, to znamená registrace a komunikace online. Jde tady o různé posudky, dokumenty, koordinaci mezi různými systémy, mezi jednotlivými členskými státy. V tuto chvíli už tyto možnosti existují. Samozřejmě, že to všechno něco stálo, nějakou to, dobu to trvalo. Také určitou dobu existovala určitá právní nejistota právě při zadávání těchto informací v jiných členských státech to znamená, že vlastně docházelo někdy v podstatě k tomu, že zmizely některé obchodní příležitosti předtím, než celý ten proces vlastně byl ukončen. To znamená, někdy ty smlouvy vlastně buď to vypršely nebo zmizely, anebo prostě ten postup byl opravdu velmi dlouhý a celé to zkomplikoval. V tuto chvíli tyto digitální registrace vlastně budou nebo mohou trvat maximálně 10 eh, pracovních dnů. Samozřejmě je třeba v této souvislosti vyplnit všechny podmínky spojené s registrací. Všechny dokumenty musí být předloženy řádným způsobem. A samozřejmě v této směrnici máme nebo jsme vyjádřili určité výhrady, tak abychom vlastně byli schopni postupovat a bojovat pro proti podvodům, což je samozřejmě velmi důležitý aspekt v této souvislosti, dámy a pánové. O které podniky a která, které společnosti vlastně vůbec jde, protože já mám údaje, že máme asi 24 milionů různých společností. Přibližně 80 z nich jsou kapitálové společnosti a skoro všechny z tyto společnosti patří mezi malé a střední podniky. To znamená, je to ta oblast, která také poskytuje největší počet pracovních míst. A pokud my právě těmto společnostem společnostem zjednodušíme život, budou mít více času a energie na to, aby se věnovali opravdu důležitým věcem právě práci, vytváření nových pracovních míst a to je přesně to, co chceme podpořit. Tyto předpisy se týkají právě kapitálových společností, ale já doufám, a tímto se obracím také na paní komisařku Jourovou, doufám, že při přeskumu, který by měl proběhnout po cirka šesti letech, to vše se vlastně rozšíří na všechny, nejen kapitálové společnosti. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Jeden prvek, prvek důležitosti nezbytnosti spolupráce mezi jednotlivými členskými státy v souvislosti s jednotlivými aspekty. A co tím mám na mysli v souvislosti s touto směrnicí? Teď mám na mysli například vůdčí pozice nebo ta otázka, zdali tedy se někdo může zhostit vedoucí funkce či ne v jednotlivých společnostech. My jsme se vlastně k tomu, my jsme k tomu přistoupili tak, že vlastně jsme ještě prodloužili tu dobu pro implementaci této směrnice. To znamená, že v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby všechny členské státy z toho měly užitek, protože při správné implementaci očekáváme, že to přinese užitek a prospěch opravdu všem společnostem v celé Evropě, všech všem členským státům a proto já bych vás také poprosil, aby došlo k odsouhlasení v prvním čtení. Děkuji, děkuji paní komisařka. Jourova, máte slovo. Zítra budeme o krok blíž eh, k tomu, abychom digitální trh přivedli eh, firmám. A jak řekl pan Svěvka, je to skutečně včas, protože eh, samozřejmě, že postupy online zjednoduší firmám a podnikům provoz. Firmy budou moci využívat digitální nástroje a zpracovávat nejenom na národní úrovni, ale také přeshraničně. Firmy tak ušetří peníze i čas, když budou eh, zakládat eh, firmy, aktualizovat informace v rejstřících. A to všechno za vysokých bezpečnostních standardů. Já chci vřele poděkovat panu zpravodaji Zjevkovi a všem předsednictvím rady, které se na tom podílali, za skvělou spolupráci. Výsledek, s výsledkem jsme spokojeni. Zejména ta politická dohoda o směrnici o digitálních nástrojích procesech vyjasňuje, že členské státy si mohou zachovat své systémy a postupy a požadavky a přitom umožnit online eh, postupy pro registraci popoček eh, či předávání dokumentů. Bezpečnostní pojistka proti podvodům je v tom, že směrnice stanoví, v jakých případech mohou členské státy vyžadovat fyzickou přítomnost. Jsme rádi, že spolulegislátoři se dohodli na výměně informací o eh, diskvalifikovaných eh, ředitelích. Je to eh, skvělý způsob, jak předcházet podvodům. A výpisy budou dostupné všem zástupcům, zejména informace o tom, kdo, kdo může eh, reprezentovat firmu. Komise tudíž plně podporuje kompromis, který nalezli spolulegislátoři a těší se na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji. A nyní za EPP pan Emil Radev na minutu a půl. Děkuji. Paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi poblahopřát panu Tadeušovi Zjevkovi k dosažení dohody a finál, fi, o finální verze, verzi textu. Tato směrnice přinese prospěch zejména malým a středním podnikům. Nedostatek pravidel a možností registrace online a rozdíly mezi členskými státy vedly a způsobovaly nadměrné náklady pro firmy, které se snažily například rozšiřovat své aktivity prostřednictvím poboček v jiných členských státech. Zatímco nová pravidla eh, u tuto situaci usnadní, usnadní také eh, registraci společností s ručením omezením je možné všechno, všechny dokumenty předávat úplně online. Online re- registrace je samozřejmě levnější. Doklady jsou zpracovávány rychleji. A navíc registrace online s sebou nenese žádné vyšší náklady. Princip pouze jednou je zásadní, to znamená, že firma má poskytnout daný doklad pouze jednou. A, takže registrace online pro, zejména pro menší firmy bude obrovským prospěchem. Digitální e, řešení eh, v oblasti podnikového eh, práva, ochrana proti podvodům, kontroly totožnosti, kontrola a, a, a možné e, fyzické e, pohovory, jakožto bezpečnostní pojistka, to jsou všechno ty hlavní prvky tohoto návrhu. A je to ve prospěch občanů. Děkuji. Evelyn Regner. Vážená paní komisařko, pane zpravodaji, s digitalizací evropského práva budou moci být zřizovány podniky online. Registrovat se budou moci online a vše bude moci probíhat online. Samozřejmě tady máme ale také tu pojistku, že základní věci zůstanou v kompetenci v pravomoci členských států. Ale já se ptám, pro nás eh, sociální demokraty je velmi důležité, aby tady existovala hlavně jistota a všechny pojistky proti podvodům a zneužívání práva. Nechceme podporovat žádné zřizování nových firm a la carte typu poštovní eh, schránky nebo jiných podvodných eh, subjektů. A proto děkuji. Děkuji tady Šuviš Svěvkovi jako zpravodajovi a paní komisařce a také gratuluji také vyjednávacímu týmu a také gratuluji paní Guteland a všem dalším, kteří se na této práci podívali. Protože tady vidíme, že bude docházet vlastně k při přeskumu eh, všech subjektů, které se budou tímto způsobem snažit tady eh, jednat nebo zařizovat nové společnosti. A samozřejmě je pro nás velmi důležité, aby online registrace neveš, nebyly dalším nástrojem pro zřizování společností typu poštovní schránka. To znamená, že k dispozici budeme mít v budoucnosti ještě více dokumentů, více podporných dokumentů, proto abychom mohli bojovat s podvody. Velmi důležité je také, aby vlastně byla zavedena pravidla v našich právních eh, systémech, která budou v podstatě zajišťovat, že nebude docházet k podvodům. Podvodníci by neměli být nebo měli mít prostor k podvodům v jakémkoliv státu. To znamená, my nechceme být žádným online shopem, který bude mít otevřené dveře pro všechny podvodníky. Nemusíme zajistit velmi dobré pojistky a záruky proto, aby členské státy mohly dohlížet na nezneužívání evropského práva. Takže já gratuluji, gratuluji opravdu k tomu, k čemu se nám podařilo dostat. Myslím si, že to byl opravdu sprint do cílové rovinky. Děkuji. Děkuji a dále bude hovořit Lav Paket za evropské konzervativce. Máte slovo. Máte ještě další minutu. Děkuji, voorzitter. In Vlaanderen zijn KMO's Děkuji. Ve Vlámsku jsou malé a střední podniky těmi, kteři, které vlastně jsou základní páteří hospodářství. Oni vlastně podporují tisíce a tisíce lidí a rodin. To znamená, že samozřejmě musíme vycházet ze základních předpokladů našich právních eh, systémů. Samozřejmě musíme také respektovat hospodářskou soutěž, obchodní právo. Samozřejmě je třeba zajistit také zdravou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými členskými státy, to je jasné, ale k tomu samozřejmě patří i digitalizace. A je třeba se tedy podívat na to, že vla, jakým způsobem by tento nový systém mohl být vlastně zneužíván. I když to vypadá tak, že vlastně to bude hodně těžké, protože ty přeskumy nebo kontroly identity vlastně v tuto chvíli jsou také nedostatčující. A existují jiné prostředky a cesty, jakým zajistit právní jistotu při zřizování nových společností identifikaci, to znamená eh, a posteriori kontroly, kontrola skrze rejstříky, to znamená, ta kontrola musí probíhat a musí být samozřejmě co nejrychlejší a nejjednodušší, protože to uspoří peníze všem a díky tomu také bude moci docházet ke zřizování a vzniku více rozpočností, což bude samozřejmě ku prospěchu hospodářství nás všech. Děkuji, és mielőtt Tadeusz Vivkának újra visszaadnám. Děkuji mnohokrát. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji Tadeuši Zvěvkovi, aby debatu ukončil, tak paní komisařko, máte možnost ještě pohovořit. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za vaše vystoupení a zároveň chci na vás apelovat, abyste hlasovali pro návrh kompromisního textu. E, tady tato legislativa skutečně vyzývá nebo zve evropské společnosti do 21. století a já myslím, že se jedná o krok správným směrem a že tady děláme něco velmi užitečného a přínosného. Zároveň nyní můžeme naše úsilí zaměřit na to, abychom zajistili, že implementace přinese možnost toto realizovat v praxi co nejdříve. Děkuji a nyní dávám slovo opět panu zpravodajovi pro závěrečné vystoupení a děkuji a blahopřeji vám k vaší práci. Paní eh, převodnička. Děkuji. Paní předsedkyně. Paní komisařko. Chci poděkovat všem kolegům, za tuto rozpravu, která je závěrem dlouhého procesu dlouhé spolupráce na tomto legislativním postupu. Je zřejmé, že většina eh, podnikatelů eh, tímto dostane velmi dobré řešení, které usnadní jejich každodenní život. A tento každodenní život je samozřejmě digitální vždy byly nějaké podvody, snahy podvody, o podvody při e, registraci, zřizování a e, chci, ale nebude jich určitě víc v tomto případě. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na této práci za jejich velkou, velké vynaložené úsilí při přípravě tohoto dokumentu. A ještě taková výzva na adresu rady neváhejme eh, při eh, uplatnění do této směrnice, protože podnikatele od nás čekají moderní řešení. Děkuji. A to je konec této rozpravy. A dále máme na pořadu jednání zprávu Evelyn Regner přeshraniční přeměny fůze a rozdělení. A jako první dostane slovo paní zpravodajka Velen R. Regner. Paní komisařko, kolegové a kolegyně, to, co se nám podařilo, čeho se nám tady podařilo dosáhnout, je opravdový milník. Samozřejmě, že ta směrnice je extrémně komplikovaná i v souvislosti s nařízením GDPR. A za pět a půl týdnů se nám podařilo opravdu v mnoha desítkách hodin dosáhnout společné dohody. A za to já chci opravdu poděkovat všem, kteří se na té práci podíleli. Děkuji komisi, děkuji paní komisařce, stínovým zpravodům, ale také děkuji zástupcům rady. Máme tady nový zákon. A podporujeme také mobilitu pracovníkům. Eh, také zavádíme jednotný postup pro fůze, rozdělení a přeměny společnosti. Ano, ano, všechny podniky mají právo usadit se v jiném členském státě. Ano, je to pravda. Já jsem také členkou odboru. Je to tak, správně. Podniky se mohou přestěhovat do jiného státu, ale je třeba zajistit, aby se to všechno odehrávalo v řádném právním rámci. A proto také tady máme jurisdikci Evropského soudního dvora který se snažil vlastně řešit všechny eh, problematické případy. Proto mně šlo vlastně o vyváženost, najít nějaký vyvážený výsledek. To znamená, je šlo o to pomoci všem. To znamená zajistit, aby i zaměstnanci a zaměstnankyně mohli být řádně chráněny. To znamená, že ty vysoké požadavky, které měl Evropský parlament, se v tuto chvíli lépe zrcadlí v tom tomto současném návrhu. To znamená lepší ochrana zaměstnanců a zaměstnankyň, pokud se tedy přestěhují do jiného členského státu. A máme tady také řádné pojistky, doložky, které mají zabránit zřizování firm typu poštovní schránka. To znamená, že je třeba naslouchat zaměstnancům, je třeba je chránit ve chvíli, kdy jde o jejich pracovní místa. Máme tady nový článek, který se týká informovanosti zaměstnanců. To znamená, že tady hovoříme také o právu na konzultaci a informovanost. To znamená, všichni musí v rámci jednoho postupu mít právo právě na, to, na informovanost a konzultaci. Máme tady pět nových práv. Eh, ve chvíli, kdy tedy dojde eh, k přestěhování. Jde o to, aby se zaměstnanci nedozvídali o zcela zásadních rozhodnutí své firmy z médií. To znamená, že je třeba jim tuto informaci poskytovat tak, aby všichni k tomu mohli zaujmout zavčasu řádný postoj a aby také dostali řádné odpovědi ze strany managementu. Je třeba také vyjasnit, že na Kromě národních podnikových rad máme také evropské podnikové rady a jsou to všechno aktéři, kteří musí být součástí vyjednávání. Musíme podnikovým radám dát také dostatečné prostředky pro to, aby mohli chránit svá práva. Ochrana zaměstnanců je zlepšena prostřednictvím návrhu komise. A právě i v případě všech přeshraničních operací. Hovoříme tady o čtyřleté ochranné lhůtě. Hovoří se tady také tedy o zřizování nových institucí. A další, další druhá oblast, která byla pro mě velmi důležitá, vychází vlastně z práci eh, ve výborech Luxleaks, Panama Papers, ale také v oblasti pracovního práva. Jen si vzpomeňte na eh, vysílané pracovníky v oblasti eh, stavební, eh, v oblasti dopravní. Právě tady existuje hodně poštovních schránek a obchodní právo bývá velmi často zneužívání a my musíme opravdu něco proti tomu udělat. A proto jsem také velmi hrdá na to, že tady máme vlastně závaznou doložku proti podvodům. To znamená příslušný úřad, který bude tedy, nebo mm, u něho vznikne podezření, že dochází někde k podvodům, tak musí vlastně začít přeskum eh, v souvislosti s tím, zdali při překračování hranic eh, v rámci jedné obchodní činnosti nedošlo k podvodům či k zločinecké činnosti. Pokud by tomu tak bylo, tak takovéto přeshraniční aktivity nemohou probíhat. To znamená, že pokud nějaký podnik bude chtít vlastně zneužívat právo pro možnost usídlení se v jiném státě, tak mu bude toto přestěhování nebo usazení v jiném státu státu znemožněno. A právě proto tady máme tedy ty přeměny fůze a rozdělení, které jsou předmětem tohoto návrhu. To znamená, že ve chvíli, Kdyby ale pro, po restrukturalizaci, až po té restrukturalizaci bylo zjištěno, že tedy k podvodnému jednání došlo, tak mohou být tyto podniky sankciovány. To znamená, že jde opravdu o velmi obsáhlý balíček. A právě i z toho důvodu opravdu děkuji všem eh, stínovým eh, zpravodajům, panu Luisi de Grandesovi a dalším, kteří se opravdu zasadili o to, aby takovýto balíček byl odsouhlasitelný. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za komisi má slovo paní komisařka Jurova. Vážení poslanci, Vážená paní předsedkyně, já toto své vystoupení zakončím trošku sentimentálně, protože moje, to je moje poslední vystoupení na plenárním zasedání v tomto mandátě a byla jsem tady mnohokrát za posledních pět let. Pracovala jsem na mnoha různých tématech a také s paní poslankyní Regner či s panem poslancem De Grandesem a s jinými. A vždy jsem tady vnímala tolik potřebnou a e, vítanou dávku synergie a zdravého rozumu a to vzájemné porozumění a pochopení, co je potřeba udělat. A myslím, že tohle je velmi dobrý příklad, tady tento palíček práva obchodních společností, protože to je velmi komplexní záležitost a e, slyšela jsem to od eh, mnoha lidí, kteří tomu ani nevěřili, že se nám to podaří prosadit. Takže v tuto chvíli se nacházíme na konci velmi obtížné, ale já věřím, že snad úspěšné cesty. Evropský jednotný vnitřní trh představuje celou řadu možností pro firmy, jak růst a přesouvat se, ale někdy je firmy nemohou v praxi použít. Návrh komise reaguje na dlouholeté výzvy eh, Evropského parlamentu i z podnikatelské sféry, abychom upravili pravidla v této oblasti. A já tímto velice srdečně děkuji paní zpravodajce Regner a také příslušným předsednictvím rady za velmi konstruktivní přístup k tomuto složitému a zároveň tolik přínosnému balíčku. S potěšením konstatuji, že Evropský parlament i Rada našli pragmatický kompromis, který dokáže vylepšit situaci jak pro firmy, tak pro jejich zaměstnance. Směrnice umožní firmám se pohybovat, přesouvat na jednotném vnitřním trhu a tak zároveň bude nabízet příslušné pojistky pro zaměstnance a zainteresované subjekty. Evropská komise v této souvislosti vítá závazný charakter opatření proti zneužívání, což bylo velmi důležité pro Evropský parlament i řadu zainteresovaných subjektů. Komise zároveň také vítá odsouhlasená ustanovení o právech zaměstnanců, což odráží celou řadu věcí eh, z návrhu parlamentu. Čtyř pětinová většina pro zahájení vyjednávání a závazná povaha takových vyjednávání a povinnost dodržet výsledky toho vyjednávání v následujících operacích, to představuje velmi komplexní balíček bezpečnostních pojistek. Zároveň také je tam nový článek o konzultování, který specifikuje práva zaměstnanců, jak se vyjadřovat k přeshraničním eh, krokům, což bylo rovněž zásadní pro tuto sněmovnu. <clears throat> Také si připomeňme ty rozdílné eh, pozice na začátku jednání a v této souvislosti chceme poděkovat za nalezená řešení a za vhodné kompromisy. Představuje to opravdu veliký krok upředu oproti stávající situaci. Představuje to velmi solidní a spravedlivá pravidla pro všechny zapojené strany v těchto přeshraničních činnostech, aniž by to bylo příliš zlouhavé a neohrabané komise. Vám tedy ještě jednou velmi děkuji a doufáme v pozitivní výsledek zítřejšího jednání. Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo zástupců výboru Ekon. A to je pan Ludvíkson, prosím. Děkuji vám. Já jsem byl rovněž zpravodajem výboru Ekon, v rámci výboru Ekon. A já jsem věděl, že je důležité, abychom e, měli mít, abychom měli jistá předvídatelná pravidla pro firmy, tak aby mohly seriózním způsobem fungovat, pracovat. Zároveň jsem věděl, že potřebujeme eh, i bojovat proti sociálnímu a fiskálnímu dumpingu. Musíme si uvědomit, že v případě eh, přemysťování musíme zabránit, aby byla poškozována práva pracujících. A já chci poděkovat eh, paní Regnerové a všem stínovým zpravodajům, za skvělý, skvělou spolupráci um, a nová pravidla dávají více možností růstu pro firmy v rámci vnitřního trhu. Zároveň nová pravidla zvyšují i jistotu jak pro eh, podílníky, tak i pro zaměstnance je důležité, abychom se eh, dohodli, abychom to schválili, abychom měli skutečně jistá práva pro firmy na vnitřním trhu, ale zároveň předejít jakémukoliv zneužívání a podvodům. Je to důležité, protože to by narušilo důvěru občanů ve vnitřní trh. Prostřednictvím tohoto textu musíme zajistit větší spravedlnost na vnitřním trhu a tato spravedlnost je samozřejmě také o tom, aby se předešlo fiktivním společnostem. Eh, Nastupci eh, eh, politických skupin začíná de Grande Pascual za RPP. Paní předsedkyně, paní komisařko Jourová, dámy a pánové, já bych rád začal tím, že poděkuji za skvělou práci Evropské radě Děkuji také za skvělou práci, za kterou stojí také Evelyn Regner, moje přítelkyně, i když protivnice. My jsme vždy jako EPP podpořili tento návrh, protože je o to pomoci malým a středním podnikům, tak aby se mohli zřizovat a usidlovat. Samozřejmě vždy v rámci předvídatelného právního rámce ve stále zglobalizovanějším světě. To znamená, je třeba chránit jak jak zaměstnance, tak věřitele, tak prostě všechny zúčastněné aktéry. Tady hovoříme také o pojistkách, které jsou zcela zásadní pro ochranu všech, protože tady hovoříme o směrnici, která zcela jasně eh, zrcadlí nebo odráží důležitost vlastně vývoje nové jurisdikce, protože hovoříme o článku 49 smlouvy o fungování Evropské unie a my jsme vždy říkali, že podniky, které byly založeny v jednom z členských členských státu by měli mít vždy vlastně právo usadit se v jiném členském státě, aniž by přišli o svoji právní subjektivitu. A hovoříme tady samozřejmě o té situaci v těch státech příjemců, ale stejně jako eh, zpravodajka si myslíme, že tady potřebujeme nějakou pojistku, doložku proti podvodům, tak abychom se vyhnuli právě podvodnému eh, jednání a zajistili, že k takovémuto jednání prostě nebude docházet. A proto chci zdůraznit, stejně tak jako říkala zpravodajka, že podniky vlastně musí doložit zdali, ano či ne, eh, obdrželi nějaké veřejné podpůrné prostředky tak aby vlastně docházeli k tomu, že pouze budou tyto, če, tyto prostředky čerpat a poté prostě ve chvíli, kdy je dostanou, tak eh, z toho státu odejdou. Také potřebujeme tady přeskum ex post, abychom se tedy ujistili, že nedošlo k podvodnému jednání a potřebujeme tedy tady také opravdu vyčerpávající eh, přeskum a kontrolu. A já si myslím, že prostě celkově ten dokument je uspokojivý, protože je v souladu s naším cílem chtít spojenou, jednotnou a efektivní Evropu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní de Grandes Pascual. A za SAD Michal Dečen. Dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko, zítra budeme hlasovat a tím vlastně ukončíme opravdu nesnesitelnou, nesnesitelné období, ve kterém v podstatě